Za chvíli přechodíme do... Za chvilku e, přejdeme k vysvětlení hlasování. Prosím všechny, kdo se nebudou účastnit vysvětlení hlasování, tak opusťte prosím e, e, místnost poklidu.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 Mulțumesc. de suspendare a... Děkuji mnohokrát. Tento mechanismus eh, pozastavení vízové liberace pro občany třetích zemí je no- nyní mnoho.